budoucnosti. Chci říci, že tato obchodní dohoda obsahuje opravdu velmi robustní, silnou kapitolu týkající se právě o udržitelnosti. Je to opravdu ta nejsilnější kapitola v tomto smyslu. Mm, I v porovnání s dalšími dohodami, jako například dohoda s Japonskem nebo Mexickem. Dohoda s Mercosurem má specifické články, které se týkají právě klimatických otázek. To znamená, jde o to, jak vlastně dodržovat cíle z Paříže. Samozřejmě také otázky týkající se eh, vylesňování, odlesňování amazonských pralesů a zabráňování tomuto odlesňování obchod, tedy, ty, ta kapitola týkající se udržitelnosti a obchodu se také týká udržitelného řízení a managementu lesů. To znamená, jde o udržitelné systémy zemědělské produkce. A to všechno se týká také celého řetězce. Například hovoříme také o sojovém moratoriu v Brazílii, to znamená rozšiřování Eh, sojových plantáží. Kapitola týkající se udržitelného rozvoje a obchodu se zabývá také otázkami biodiverzity, lesů, eh, rybolovu a také eh, boje proti nelegálnímu, nelegálnímu kácení lesu. To znamená, jak říkám, tyto aspekty jsou tady velmi zdůrazněné. Hovoří se v, tomto, eh, v této dohodě také o dalších možnostech, jak podporovat agendu udržitelnosti. Kromě toho také se tady hovoří o společenských občasných iniciativách, které budou hrát velmi důležitou roli při implementaci této dohody. A zcela na závěr mohu říci, paní předsedkyně, obchod a udržitelný rozvoj v této kapitole, eh, to jsou dvě věci, které jsou zcela závazné. Hovoří se tady také o systému řešení konfliktu a rozporu. A co se týče non-compliance, tak ta je součástí vlastně prvních konzultací. Pokud to střed nebo konflikt není vyřešen, tak speciální panel eh, vlastně začne svou práci. Co se týče doporučení, tak ta musí být veřejná, tak aby všechny zúčastněné strany mohly sledovat další vývoj. Já vím, že mnoho z vás bude chtít ještě silnější, silnější systém, který bude obsahovat i sankce. O tom se hovořilo nejen tady v parlamentu, ale také v radě. A na základě toho Evropská komise přišla s 15-bodovým plánem, jak zajistit, že celý ten model bude silnější a bude dodržována jeho závažnost. A když se podíváte na dohodu s Koreí, tak zjistíte, že nejde pouze o prázdná slova a co jsme získali od Mercosuru v souvislosti právě s těmi závazky týkajícími se životního prostředí a klimatu. Jednali jsme opravdu velmi, velmi dlouho, ale ty závazky jsou opravdu výzvou pro jednotlivé státy, ale eh, státy se rozhodly se jich ujmout. Chceme, aby dohoda s Mercosurem podpořila udržitelný obchod v celé regionu. Víme, že také státy Mercosuru se podepsaly pod, eh, pařížská, pod pařížské klimatické cíle a budou chtít eh, dosahovat těchto cílů. Co se týče požárů v Amazonii, tak toto je samozřejmě jedna z největších výzev, před kterými teď Jižní Amerika stojí, ale myslím si, že pouze prostřednictvím vyjednávání se státy Mercosuru budeme schopni dosáhnout právě té globální transformace, o kterou nám zde všem jde. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní ministrině. Nyní dávám slovo za komisi paní komisaři Hogenovi. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem velice rád, že mohu přispět do této debaty a vítám tuto příležitost, kde eh, se můžeme bavit eh, mimo jiné také o tom centrálním bodu eh, nové komise, tedy programu nové komise. Evropský Green Deal, který byl představen paní předsedkyni von der Leyenovou minulý týden, je eh, všeobjímající strategie. Chce tedy ob, eh, upravit, zlepšit eh, globální, globální zdraví planety. A znamená to také vypouštět méně emisí, chránit naše životní prostředí, chránit zvěř a tak dále. Znamená to zcela změnit naši ekonomiku, Eh, naši výrobu, spotřebu, eh, přístup a eh, také obchodní politika k tomu musí přispět. Je to samozřejmě otázka vztahu bilaterálních a multilaterálních, to znamená VTO, a těch k těm dvoustranným patří například dohoda Mercosur. A tady to, se to stýká s Green Dealem v mnoha bodech. A to říkám jako člověk, který se účastnil vyjednávání Green Dealu. Eh, my máme eh, v těchto dvou eh, stranných dohodách také kapitolu o implementaci pařížských závěrů. A to znamená i na straně našich partnerů, například Brazílie, kteří se také zavázali k určitým cílům. Eh, to se týká například eh, cílů, které se budou týkat eh, zlepšení situace v Amazonii, kácení lesů, obnovení velkých ploch lesů a tak dále. To je součást naší dohody. Máme zde také kapitolu o biodiverzitě, ekonomice a dodavatelských řetiscích. To všechno jsou důležité součásti a aspekty Green Dealu. Eh, kapitola TST také eh, stojí na eh, principech předběžné opatrnosti. A to je samozřejmě důležité pro naše zemědělské, zemědělské exporty. Chceme také pomocí této dohody chránit vysokou úroveň ochrany bezpečnosti potravin. Eh, samozřejmě, že jsme v souladu také s klimatickou konvencí OSN a s pařížskou dohodou a samozřejmě eh, se zde zmiňují také naše závazky z Paříže. Eh, to se týká také oceánu, energetiky a tak dále. A to vlastně jsme v dosavadních dohodách se zeměmi Mercosur dosud neměli. Naše dohoda s Mercosurem pomáhá také v dalších věcech, například služby, tady bude možné eh, snáze poskytovat environmentální služby, eh, bude podporovat eh, zelené státní nákupy, tedy veřejné zákazky. Budeme také podporovat transfery ekologických a zelených technologií. Dále bude mít prospěch s občanská společnost, která bude více zapojena do eh, všech aspektů. Eh, v podstatě země Mercosuru budou k věcem přistupovat eh, více evropským způsobem. A my skutečně musíme mít v naší politice trvalý a pevný směr. Mohu ujistit tento parlament, že komise bude velice ostražitě eh, sledovat postup práce. Eh, budeme mít tady eh, našeho představitele pro prosazování všech těchto hodnot, které jsou zakotveny v těchto obchodních dohodách. To je zcela nová věc. Tedy já mohu uzavřít, že eh, naše dohoda s Mercosurem eh, nejenom může, ale bude také zásadní součástí podpory Green Dealu. Děkuji vám. Děkuji. Nyní za politické skupiny, za EPP. Pan Simon, prosím, dvě minuty. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Zelení se ptají, zdali dohoda s Mercosurem je vlastně v souladu s Green Dealem. A jasná odpověď je ano, ano, tato dohoda je opravdu nezbytným příspěvkem, přispěním k této dohodě. Přesně jak to říkal pan komisář Hogan. Hovoříme tady o opravdovém milníku v naší historii a říkal to pan komisář také. Jde poprvé o prosazovací mechanismus plurinat, mm, Eh, dohody, mezinárodní dohody, ve kterém se hovoří o zcela jasných standardech. To znamená, se ptáme, ve chvíli, kdyby neměla být dohoda podepsána, co by se stalo? Samozřejmě, bude se obchodovat dál. Ano, to je pravda, ale bez jakýchkoliv pravidel a standardů. Prostřednictvím této dohody od, vlastně přicházíme od obchodu bez jakýchkoliv pravidel týkající se životního prostředí a klimatu k obchodu, který tato pravidla nastavená má. Dámy a pánové, budeme mít vliv na celém světě pouze pokud dojde k podepsání této dohody. Když jsme to viděli v létě, viděli jsme, k jakému nátlaku docházelo ve chvíli, kdy jsme začali bojovat proti eh, té politice, která přispívala k rozšiřování eh, požáru v eh, Brazílii. Ano, hovořilo se tehdy o eh, ochraně životního prostředí, o porušování eh, základních práv a viděli jsme, jak ti cheerleadři té kampaně tehdy se omlouvají místo toho, aby vlastně zase tady nás přesvědčovali o polopravdách. Ve chvíli, kdy budeme hovořit o ochraně klimatu, ve chvíli, kdy budeme k tomu přistupovat opravdu vážně a ne pouze prostřednictvím floskulí, tak prostě musíme udělat všechno pro to, aby ty standardy, které si nastavíme, byly dodržovány všude na světě. A tato dohoda je tím nejsprávnějším nástrojem, jak něco takového prosadit. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nyní za SAD má slovo na dvě minuty paní Van Brempt. Děkuji mnohokrát, kolegyně a kolegové. Jak bylo řečeno, Evropa stojí na Prahu nové éry. Máme novou zelenou dohodu, kterou chceme zajistit spravedlnější, trvale udržitelnější a na klima lépe vybavenou budoucnost. Minulý týden jsme se stejně tak museli setkat s neúspěš, neúspěchem konference COP v Madridu. A jedna ze stran, která vedla k tomuto špatnému výsledku, který byl zklamáním, byla Brazílie. Nemohl by Bolsonaro, Bolsonaro už nemůže mluvit jasněji, než uh, mluvil, když hovořil o uh, těžení dešných tralesů. Pralesů. Naši zemědělci se musí v rámci zelené dohody velmi snažit a přitom obchodní politika zůstane ve stávající podobě. Nemůžeme otevřít trhy těmto zemím, které se snaží vydělat na uh, sociálně ekologické konkurenci směrem k pod eh, směrem ke stále nižším cenám a nákladům. Říkala jsem vám neformálně, řeknu to teď formálně. Nemyslím si, že v tuto chvíli máme v parlamentu většinu na podpoření této dohody, tak jako byla naformulována. Nemám k tomu žádné důkazy, ale mám přece jenom v tomto parlamentu nějaké zkušenosti. A tak vám řeknu, co pro SAD bude v nadcházejících letech důležité. Za prvé chceme, aby Mercosur obecně, ale Brazílie především, začaly jinak vystupovat na mezinárodní scéně. Pokud chtějí být naším obchodním partnerem, tak musí být naším partnerem i v oblasti klimatických změn. Za druhé, chceme podmínky před ratifikací. Chceme, aby se v Brazílii změnil přístup k Amazonii ještě předtím, než to bude podepsáno. A teď se obracím na radu, ale také na komisi. A chci vám všem připomenout, že my, Evropský parlament, již dlouho žádáme, aby kapitoly TSD byly daleko prosaditelnější. A mezi to patří i sankce. Protože jinak v podstatě je to kus papíru, ta kapitola TSD. A navíc papíru bychom měli používat méně, spíš by se hodily činy. Děkuji a nyní za Renew Europe na dvě minuty pan Kaňas, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Proč tady dnes hovoříme o kompatibilitě dohody s Mercosurem a s tím ostatním eh, a srovnáváme to s dalšími dohodami? Protože o co tady jde v této debatě? My prostě jenom hledáme nového nepřítele a e, pro spoustu lidí vlastně Mercosur je prostě tím novým nepřítelem a říkala to také e, paní předsedkyně van der Leyen. E, Eh, hovořilo se o tom, že obchodní politika nám může pomáhat ve spolupráci s našimi partnery v oblasti klimatu a viděli jsme to také eh, v rámci konference COP25. A teď, jakým způsobem tato dohoda obsahuje to, o čem tady hovoříme? Ano, má kapitolu o utržitelném rozvoji a ochraně klimatu. Hovoříme tady také v této dohodě o eh, cílech z Paříže, ano. Ano, hovoříme tady o závazku signatářských států eh, dodržovat tyto standardy? Ano. No tak proč, proč tady přicházíte s těmi apokalyptickými eh, předpověděmi? Protože ve chvíli, kdy chceme nějaký globální dosah, nějaký globální dopad, no tak prostě potřebujeme partnery. Jak získáte partnery? Partnery získáte, když s nimi podepíšete dohodu a tato dohoda je úplně tou nejmodernější možnou, kterou jsme mohli mít. A podívejte se, prostě ten populismus, který byl využíván Amazon i při požárech v Amazonu, no tak to nám opravdu dál nepomůže. Tento do, tato dohoda jde nad rámec obchodních aspektů, protože je to dohoda, která vychází z demokracie, z demokratických hodnot, ze hodnot, které všichni tady podporujeme. Hovoříme tady o bratrských zemích, které s námi nechtějí pouze obchodovat. Oni s námi chtějí žít, oni s námi chtějí spolužít. A to je přesně to, o co jde. A proto potřebujeme ještě více a lépe konsolidovat budovat obchodní vztahy, které již eh, existují. Chceme více eh, hlub, eh, prohlubovat vztah s bratrskými zeměmi, které s námi chtějí spolužít. Velmi mnoho lidí tuto dohodu podporuje, ale potom jsou samozřejmě také spousta lidí, kteří tuto dohodu kritizují, protože nevědí, nevědí, o čem ta dohoda je, lžou, vyjadřují se v polopravdách a to všechno prostě skončí. To znamená otázka, zdali tady tato dohoda je v souladu s Green Dealem, tak vám říkám ano. Gracias now on behalf of... Díky, nyní za zelené, ale má slovo paní Kavacíny. Komise prohlásila Green Deal za hlavní projekt příštích pěti let a to já vítám, poněvadž tím komise reaguje nejenom na tu strašlivou klimatickou krizi a krizi životního prostředí, ale také na masové demonstrace mladých lidí. Paní komisařka, šéf komisařka von der Leyenová říká, že EU chce být do roku 40 klimaticky neutrální a na to potřebujeme zapojení všech odvětví ekonomiky. Ale já se teď ptám, jak eh, toto je v souladu se současnou eh, obchodní politikou. My jsme proti eh, dohody, dohodě s Mercosurem, eh, poněvadž eh, ta je pod našimi klimatickými závazky. Tam se produkují hlavně hovězí maso a tak dále. 20 amazonských pralesů už padlo za oběť ohni a buldozérům. Kácení se ve své rychlosti zdvojnásobilo za posledních několik let. My tímto způsobem se blížíme k ekologické eh, krizi. Eh, Dešné pralesy brzy dospějí do bodu zvratu a nezadržitelně budou směřovat ke kolapsu. A teď ještě eh, si do toho vemte prezidenta Bolsonára, který pošlapává lidská práva a sabotuje klimatické dohody. Eh, pane komisaři, my jsme pro Green Deal, pro redukci pesticidů, eh, pro eh, ochranu lesů, ale Mercosur podporuje pravý opak v zahraničí. To je přece schizofrenie. My skutečně musíme naši zahraničně obchodní politiku zcela změnit. Kolegyně, kolegové, teď je ještě čas to změnit teď je ten pravý moment pro nastavení nové obchodní politiky. Potřebujeme trvale udržitelné dodavatelské řetězce a k tomu je třeba, aby komise předložila příslušné zákonné normy. Eh, životní prostředí musí být vymahatelné. My potřebujeme eh, zakotvit ochranu klimatu do všech kapitol eh, obchodních dohod. Určitě nepotřebujeme obchodní dohodu, která škodí deštným pralesům. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Nyní za skupinu Identita a demokracie na dvě minuty pan Buchheit. Děkuji vám, paní předsedající. Kolegyně, eh, dohoda Mercosur by mohl být velký úspěch eh, 35 eh, cla eh, na dovoz automobilů do Jižní Ameriky, to je opravdu velká překážka. A musíme říct, eh, že tady ta nová dohoda Mercosur byla velice vítána. Dále se podařilo najít novou kandidátku pro předsednictví komise a teď k tomu přišel ještě Green Deal, který zcela spochybňuje naše dosávadní ekonomické základy. Co vlastně chceme exportovat? Ani infrastruktura, ani kupní síla lidí v Mercosuru neumožňuje jim nabízet například elektromobily. Jižní Amerika eh, do budoucna bude skutečně ještě dlouho odkázána na spalovací motor eh, v oblasti individuální dopravy. Eh, přiznejme si jednu věc. Naše podniky, které mají v rámci EU svá sídla, budou trpět našimi politickými rozhodnutími zde v Bruselu, ale také v Berlíně. E, na rozdíl od našich partnerů, protože když s nimi nebudeme obchodovat my, my e, oni si tedy najdou nové obchodní partnery. Takže e, vlastně ten obrázek, vlastně to přirovnání Green Deal jako cesta na měsíc, Eh, tak to není úplně špatně. Eh, Všem eh, pamatujeme, že tam byla také mise Apollo 13 a Mercosur to vypadá, nebo Green Deal vypadá takto hnedka od začátku. Green Deal v globalizovaném světě, kde jde tedy o náklady a trhy, tak tam nemůžeme do toho tlačit ideologie. Děkuji vám. <clears throat> Děkuji vám za evropské konzervativce a reformisty. Na jednu a půl minuty pan Bourgeois. Děkuji mnohokrát. Vážené kolegyně a kolegové, tato komise chce být komisí geopolitickou, chce vytvářet pracovní místa, chce podporovat prosperitu, bojovat proti klimatickým změnám a přitom to propagovat i po celém světě. Když se ovšem podíváme na dohodu s Mercosurem, volá po intenzivnějších vztazích s Jižní Amerikou. Naše podniky budou první, které dostanou preferenční přístup na trhy, které jim zatím byly uzavřeny. To vytvoří nová pracovní místa v EU, ale také v našich partnerských zemích. Tato dohoda je zároveň trvale udržitelná. Jedná se totiž o země, které respektují pařížskou smlouvu, která je konec konců zakotvena i zde, v této dohodě, máme tam ustanovení proti odlesňování a naopak za eh, zalesňování. A naše partnerské země ve svých obchodních eh, dohodách jsou v podstatě nuceny k tomu, aby přebírali naše standardy. Evropská unie na globální úrovni nastavuje laťku standardů, které jsou inteligentní, které jsou silné, které stojí na dialogu, na monitorování, dochází k posilování kapacit a to je daleko lepší než režim negativních sankcí, které by stejně naše partnerské země nepřijaly. Musíme s nimi vést dialog. Závěrem chci říci, kolegyně a kolegové, že eh, pokud bychom neuzavřeli tuto dohodu, tak bychom na tom byli hůř a naše partnerské země také. Děkuji. Děkuji vám a za GUE NGL na minutu a půl pan Scholz. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Už 20 let. 20 let existuje nebo se vyjednává o dohodě s Mercosurem, ale samozřejmě ten výsledek je velkým zklamáním, protože je to zastaralá dohoda a Všichni víme, jak probíhalo vyjednávání v minulém roce. V podstatě se tady hovoří o zelené pro neoliberální eh, politiky. Ale od minulého roku také vidíme změnu. To znamená, tady hovoříme o dohodě, která má eh, environmentální aspekty, hovoří o dodržování pracovních eh, standardů. To znamená, jen pár dní po zklamání z Madridu z cop 25 se ptáme, zdali tedy ta dohoda je v souladu s tou zelenou dohodou. Opravdu přispívá k provádění těch 17 cílů udržitelnosti OSN. Například cíl 13 stát s největšími deštnými pralesy ignoruje zcela to, co říkají všechny ostatní státy. Dohoda Mercosuru podle vlastně té současné obchodní eh, logiky v podstatě nebude moci nějak zabránit tomu, k čemu v tuto chvíli dochází. To znamená, že není v souladu v této oblasti s touto zelenou dohodou. To znamená, pokud my opravdu budeme chtít chtít udělat něco pro to, aby se e, ty věci změnily, tak tady potřebujeme závazné standardy. To znamená, že ano, hovoříme tady o těch e, udržitelných e, zemědělských praktikách a metodách. Přesně to musí být součástí této dohody. To znamená, že pokud chceme opravdu zajistit udržitelnost, tak tato dohoda nemůže být přijata. Děkuji. Děkuji a teď za nepřiřazené paní Begin, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně. 906 eh, milionů hektarů vlastně eh, podlehlo požárům v minulém roce. Podívejte se, to je neuvěřitelné. To odpovídá rozloze našeho státu. To znamená, že státy, které i nadále budou v podstatě se nějakým způsobem podílet na těchto aktivitách, no tak prostě budou přispívat k odlesňování, vylesňování. To víme, i když víme samozřejmě, že to není také jediný problém, se kterým teď bojujeme. Hovoříme také o využívání pesticidů v Argentině, v Uruguaye. Hovoříme také o zneužívání nebo e, neřádném používání vodních zdrojů, například také v Paraguayi a Uruguaye. Podívejte se, komise. Nemůžete tady hovořit o dohodě, který, která má za cíl v podstatě navýšit množství masa, které dovážíme z těchto států. Jak chcete vlastně, aby naši zemědělci a chovatelé dodržovali naše standardy, zatímco nevydáte nic proti tomu, aby tyto standardy byly dodržovány i na druhé straně oceánu. Teď to přece není vůbec slučitelné ani se emisními cíly. Tady podívejte se, znečišťování nemá žádné hranice. Co se děje v Amazonii? my prostě eh, tady eh, přicházíme s dohodami, ale ty dohody vůbec nejsou vůbec um, přesvědčivé. My chceme chránit naše zemědělce, my chceme udělat všechno pro to, aby nedocházelo k odlesňování v Amazonii. Je velmi důležité, pane komisaři, aby samozřejmě Mercosur zůstal strategickým partnerem, ale nemůže to být za cenu té velké zátěže, která potom bude padat na bedra našich občanů. Děkuji mnohokrát a paní McGuinness na minutu a půl. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vítám vás, pane komisaři Hogane, ve vaší nové funkci komisaře pro obchod. Hodně štěstí do budoucnosti. Mám pocit, že jste tak šel trochu z po rukap, protože si myslím, že ani jedno portfolio není jednoduché. Je zajímavé, že dnes tady hovoříme o dvou věcech, které zatím teprve mají vzniknout. První dohoda, která byla dosažena, ale neprosazená, a ta druhá, a název se třemi slovy u kterého nemáme ještě detaily a už teď panikujeme. Když Peter Mendelssohn seděl ve vašem křesle, tak irští zemědělci se báli jakékoliv dohody obchodní eh, s Mercosurem, takže víte, co vám chci říct, asi. Bylo by dobré, kdybyste nás trochu ubezpečil o dopadech této dohody, alespoň jak vy je vidíte, dopadech na evropské zemědělce. Dojde ke snižování produkce masa v Evropě kvůli této obchodní dohodě? Je to dobře nebo ne? Dnes dopoledne jsme hlasovali o usnesení o ochraně opilovačů a obnově jejich populace. Mluvili jsme mimo jiné o pesticidech. Někteří chtějí, aby se jí používalo méně, někteří chtějí zakázat úplně. U Mercosuru to ale udělat nemůžeme. Nemáme to pod kontrolou. Hovořili jsme o tom mnohokrát, bylo nám řečeno, že existuje systém ekvivalentnosti. Je v této dohodě lépe ušetřený? A jak se dá zajistit, aby ta silná a dobrá slova o hloubce této dohody v ekologické a jiné oblasti budou zavedena v praxi v zemích Mercosuru. Děkuji vám. Také děkuji. A nyní na dvě minuty pan Lange. Ja, Paní předsedající, Výhodou této debaty je, že eh, ta dohoda Mercosuru dosud není úplně hotová. Počítáme s tím, že eh, k podpisu by mohla být hotová v roce 2021. A to nám samozřejmě dává čas na to, abychom to mohli dopracovat a rozvinout dále. A já myslím, že to musíme udělat poněvadž eh, jsou tady nevyjasněné záležitosti. Ano, máme tady kapitolu utrvalé udržitelnosti, kde implementace pařížské eh, dohody eh, je diskutováno, hovoří se nebo žádá se udržitelnost v lesnictví a další. Na, dre, na druhé straně ovšem vidíme, že v amazonských pralesích se eh, letos eh, nelegálně těží eh, o 60 více než před rokem. Používají se pesticidy, které jsme my zde v Evropě už zakázali, že nejsou zde zákony zaručující vlastnictví půdy a navíc vznikají nové zákony, které porušují přímo některé kapitoly této dohody. A proto podle mě můžeme dělat pouze tři věci. Za prvé, potřebujeme monitorovací systémy, které zajistí to, aby se k nám nedovážely produkty z nelegálně vykácených pralesů. Nestačí, že to tam máme zapsáno, musí to být také kontrolováno. Eh, za druhé, eh, eh, to, co se začalo dělat, pokud se týká trvalé udržitelnosti, tak to je třeba dotáhnout do konce a popsat, jakým způsobem toho bude dosaženo a jak budou respektována práva pracujících. A za třetí, potřebujeme vynusovací mechanismy, které dokážou bolet. A třeba v případě Koreje vidíme, že ty naše vynucovací mechanismy nejsou k ničemu, jsou zcela bez zubé. Thank you very much. Děkuji vám a není na minutu a půl paní Kalsbro, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Požáry v amazonských pralesech a retorika brazilského vedení o klimatu pochopitelně vyvolala veliké obavy v souvislosti s dohodou s Mercosurem. Ale zhluboka se nadechněme a podívejme se na fakta. Dohoda s Mercosurem už tak jako tak odkazuje k závaznosti pařížské dohody. Pařížská dohoda bude prostřednictvím této dohody účinnější, ne méně účinnější, protože naše závazky budou zakotveny ve vzájemné obchodní výměně. Musíme přijmout ambiciozní opatření pro zachránu záchranu klimatu. Chceme-li naplnit pařížskou dohodu, nebude to možné, pokud nebudeme spolupracovat. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Mercosurem nám dává skutečně jedinečnou příležitost spolupracovat, tlačit na Mercosur a motivovat jej, motivovat všechny partnery k odpovědnosti. Moderní dohody o volném obchodě povinnými kapitolami o trvalé udržitelnosti jsou moderním nástrojem, používejme ho k záchraně klimatu, nepřistupujme k těmto dohodám jako k nepříteli klimatu. Trh následně bude zákonnější a trvale udržitelnější. Je to příležitost, kterou nemůžeme nechat odmítnout. Děkuji. Také vám děkuji a nyní na minutu paní Brikmo, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dohoda s Mercosurem je kompatibilní se zelenou dohodou. Komise říká, že ano, že všechny obchodní dohody musí být v souladu s pařížskou dohodou. Jak ale dosáhneme v roce 2050 nulových emisí, když se budeme držet 20 let tady této dohody? Zvýší se emise CO2, v zemědělství samotném to bude platit v každém případě, a bude to daleko více, než co každý rok vyprodukujeme v, Bra- v Bruselu. Navíc Brazílie na kopu se stavěla proti ambiciozní dohodě, takže vidíme, že tato dohoda nevede, nepovede k tomu, že by se Brazílie držela dohody o klimatických změnách. Bude to mít dopady na všechny důležité sektory, na obchodní politiku, na zemědělství. Neumožní nám to naplnit cel, zelenou dohodu, pokud nedojde k velké reformě. Takže tato dohoda je skutečným testem důvěryhodnosti naší zelené dohody. Merci. Děkuji. Na dvě minuty pan Madison. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dohoda s Mercosurem povede k zásadnímu navýšení dovozu produk- vývozu produkce zboží Nebude to mít takový pozitivní dopad na zemědělství v Evropě, které už tak jako tak čelí velké krizi. Nerovnoměrné financování SZP také přispívá k zemědělské krizi v řadě zemí, včetně Estonska. A kromě toho do toho vstupuje nové státní náboženství klimatické změny. Utratíme miliony, miliardy euro za to, abychom vytvořili z, Evropu, z Evropy zemi, která bude eh, karbo, uhlíkově neutrální do roku 2050, zatímco země jako Čína nebo Indie se za své CO2 nestydí a roste jejich ekonomika. Zelená dohoda bude mít zásadní finanční dopad na ty nejcennější členy naší společnosti, ty, které nám vytvářejí jídlo, tedy zemědělce. Kromě dopadů této dohody na zemědělství také to bude mít velký dopad na země, které používají fosilní paliva jako zdroj energie a také na pracující z těchto sektorů. Můžeme si uvést příklad Estonska. My jsme do značné míry eh, soběstační, co se týče energie, ale spolíhám, spoleháme na to, na, eh, přitom na domácí zdroje ropy. Následně kvůli zelené dohodě se budeme muset spolehat na jiné země, což zase sníží naši konkurenceschopnost a také nezávislost a svrchovanost. Alternativy Eh, fosilních paliv se měly najít v biopalivech údajně. Ale podle nedávných eh, zjištění to, vedlo, eh, to nevyřešilo ani ekologii, ani hladomor, ani nic jiného. Zhoršilo to situaci kvůli fyzice, protože množství biopaliv, které potřebujete k vytvoření energie, vytváří pochopitelně skleníkové plyny. Jinými slovy, tedy plítváme energii, abychom ji vytvořili jinak. Půda, kde by se mohla pěstovat jídlo, se používá k tomu, aby se tam pěstovaly energetické suroviny. A místo toho se tady zabýváme tím, jestli dohoda Evropská unie Mercosur je v souladu se zelenou dohodou. Já si myslím, že bychom se spíše měli zabývat obrovským dopadem, který to bude mít na zemědělce obecně, ale i na evropské občany ostatní. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Aguilar. Prosím, máte slovo. Gracias. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. V Evropě je tady v tuto chvíli velmi moderní diskurs o zelené dohodě. Ale začíná trošičku selhávat, protože si uvědomujeme, pokrytectví tohoto vyjednávání. To znamená, hovoříme o zelené dohodě, ale snižujeme standardy pro dovážené produkty. To znamená, že naše produkty poté soutěží s dalšími globálními produkty, ale ne za stejných pravidel. To znamená, Mercosur si dovolil například používání antibiotik s růstovými hormony používá a samozřejmě produktuje neuvěřitelné množství geneticky modifikované soje. To znamená, co se týče fitosanitárních standardů, vůbec nejsou um, dodržovány ani v oblasti pěstování, ani chování eh, dobytka. To znamená, tady hovoříme pouze o pouhé deklaraci, ale o žádných eh, pravidlech. To znamená, nejenom, že tady to bude mít zcela fatální dopad na naše naše zemědělce, ale začne ohrožovat i koherentnost a soudržnost celé Evropy. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji. A jako další na jednu minutu Monsieur Morel. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ptáte se nás, jestli Evropská zelená dohoda je kompatibilní s dohodou s Mercosurem. Pro mě pochopitelně ne. A já skoro obdivuju ty lidi na pravici, kteří nám tady nadšeně vysvětlují, že díky této dohodě Bolsonaro se změní najednou v bojovníka za životní prostředí a za práva místního obyvatelstva. No to se nestane. Tato dohoda není kompatibilní se zelenou dohodou, zvyšují se jenom vývozy etanolu, hovězího, cukru, drůbežího. To, to prostě bude 9 tisíc tun eh, CO2 navíc. Přátelé Bolsonára a velkého biznisu budou pořád kácet Amazony, bude tam i nadále hořit v těchto lesích, lesech a omezuje se zásada předběžné opatrnosti. Viděli jsme, jak dopadl Madrid a konference COP, protože tyto země se snažili bojovat proti naší zásadě předběžné opatrnosti. Takže jasně, že tyto dohody kompatibilní nejsou. Nebuďme naivní a nebuďme licoměrní. Děkuji, děkuji. A jako další na minutu a půl pan Sinčič, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji. Svět se mění a mění se velmi rychle. A politiky vycházející z násilí eh, nebudou moci uspět Extrémní klimatické podmínky, o kterých jsme slyšeli, vlastně prakticky, nebo slycháme prakticky všude, tak ano, je pravda, že tady v tuto chvíli zažíváme extrémní klimatické fenomény, které kdysi se objevovaly jednou za velmi dlouhou dobu a teď je zažíváme stále. Od 70. Eh, let se nám podařilo vyhubit 60% všech živočišných druhů a jsme opravdu velmi dobří i při eh, vyvražďování nebo zabíjení eh, hmyz, eh, mnoho druhů hmyzu. A přitom jsme prostě stále arrogantní a zůstáváme arrogantní. A kdy začneme respektovat přírodu? My nemůžeme vycházet z politik 19. století. Musíme dělat všechno, udělat všechno pro to, abychom zachránili a nadále chránili amazonské deštné pralesy. Musíme se vyhnout hedonismu, násilí. Musíme se tomu postavit zády, eh, protože ano, ano, eh, odvedli jsme už velmi mnoho práce, ale spousty práce máme ještě před sebou. Měli bychom daleko více dohloubky se zamýšlet nad věcmi, které děláme. A žádná politika, která vychází z agrese a násilí, může přežít. Pan Garcia Margallo, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Tady to vypadá, že stojíme před eh, dilematem. To znamená volný obchod anebo ochrana životního prostředí, ale toto dilema vlastně neexistuje. Ultraliberálové říkají, že klimatické změny vůbec neexistují, nebo říkají, že klimatické změny vlastně nevychází z lidské aktivity, to znamená jakákoliv obchodní dohoda, která bude zastávat opak, je vítána. Zelení si myslí, že jakákoliv dohoda, obchodní dohoda je vlastně patentem pro to, aby si každý dělal, co chce, aniž by jakýmkoliv bylo zohledňováno, co se děje se životním prostředím, prostě Bolsonaro. Ale jak říkám, já si myslím, že tady to dilema prostě neexistuje, protože to, co musíme udělat, je harmonizace ochrany životního prostředí a musíme ji tedy zharmonizovat s volným obchodem, s otevřením hranic. A myslím si, že ta dohoda této dohodě se to daří, protože tady se hovoří o tom, že jsou respektovány všechny dohody o, o environmentální ochraně. Hovoří se o tom, že je třeba respektovat také výsledky pařížské konference, to znamená vše, co jde proti například vylesňování a tak dále. Hovoří se tady o závazku eh, sociálním a korporativním, to znamená, nastavuje se tady speciální postup pro řešení konfliktu a nastavují se tady také velmi jasné normy normy týkající se potravinové soběstačnosti. To znamená, ještě jednou chci říci, naše skupina podporuje tuto dohodu, protože si myslí, že tato dohoda opravdu respektuje vše, co se týká ochrany životního prostředí a co vychází ze současného Green Dealu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Paní Guteland na dvě minuty, prosím. Máte slovo. A počkáme, počkáme na paní Gutelant, která to už skoro je si jenom hledá své místo. Máte slovo, prosím, paní Gután. Děkuji, děkuji mnohokrát, velmi se omlouvám. Milí kolegové, milé kolegyně, Evropská zelená dohoda Evropská komise s ní tedy konečně obšírně reaguje na současnou situaci, to znamená hovoří o strukturálních změnách, které celá nezbytně potřebujeme, protože nová zelená dohoda může být opravdovým takzvaným game changerem, může změnit tu současnou eh, situaci. Já se omlouvám, já jsem prostě nechtěla přijít o slovo, ale trošku se zadýchávám, říká řečnice. Je velmi důležité, abychom si uvědomili, že ta, tato zelená dohoda eh, jde ruku v ruce s velkými, velmi vysokými očekáváními a to si musíme uvědomit a je velmi důležité, eh, aby tato témata byla prováděna a zohledňována opravdu ve všech oblastech. Je třeba se ještě řádně podívat na všechnou již existující legislativu. My jako sociální demokraté si přejeme tuto změnu pro celou Evropu a doufáme, že mladá generace, která vychází pravidelně do ulic, měla pocit, že tento, tento parlament vnímá jejich potřeby opravdu vážně a že uděláme všechno pro to a budeme se angažovat za změny na celém Evropě evropském kontinentu. Tato zelená dohoda jde opravdu ruku v ruce s udržitelností. Takže ano, ano, to je pozitivní hodnocení vůči Evropské komisi, ale chci ještě říci, že tato nová zelená dohoda musí vycházet hlavně ze závazku. To znamená, nejde o to tady v, teď, v tuto chvíli rozprostří červený koberec před tímto novým zeleným dílem, ale jde o to se tomu postavit opravdu upřímně čelem problém, protože tady je velmi mnoho věcí, na které musíme myslet, až eh, se opravdu vrhneme do té práce. Je třeba se podívat do budoucnosti a je třeba mít zcela jasno v tom, že my jako vedoucí kontinent neseme také zcela zásadní díl zodpovědnosti a hovořili jsme o tom také v Lgázgu. Ta nová zelená dohoda je tím, co máme teď v tuto chvíli k dispozici, ale musíme stavět také na ní. Musíme udělat všechno pro to, abychom byli na konferenci v Lgázgu připraveni a to bude zcela rozhodující a chci říci, že tady budeme muset postupovat ještě daleko více strategicky. Děkuji, děkuji. A paní Rafaela. Mr. Commissioner. Pane komisaři, Poslední vývoj na půdě VTO nám ukázalo, jak cenné je to, že Evropská unie má rostoucí síť partnerů v různých zemích je každému jasné, že je dobré, že máme eh, tyto obchodní vztahy s Kanadou, eh, Koreí, eh, Singapurem a dalými. Přičem současně někteří jiní rozbějí to, co tady vznikalo desítky let. A také Mercosur se tedy má odvíjet od našich hodnot. Jak chce komise zajistit, že Mercosur Eh, bude respektovat pařížské dohody a co se stane, když ne. Je dobře, když svoji ekonomickou sílu využíváme pro dobrou věc ve světě. Ale myslím si, že s vynucováním toho, co bylo dohodnuto, můžeme prosadit kroky správným směrem. Například zachránit Amazonii, která je součástí našeho globálního ekosystému a samozřejmě také domovem pro domorodé národy. Děkuji. A nyní na jednu minutu paní Jones. Děkuji vám. Kolegové, ústřední otázka tady je konzistentnost. Je naše obchodní politika konzistentní s našimi klimatickými síly? Jasná odpověď není. Eh, je falešná pravda, že by obchod mohl být výhodný pro obě strany. Někdy to může pomoct, ale ne každý obchod je dobrý obchod. Například ten takzvaný svobodný obchod, volný obchod má své ekonomické a sociální náklady, jako třeba eh, kácení pralesů, Teď nás čeká eh, větší eh, dovozy eh, hovězího masa do Evropy, to vůbec nedává smysl. Vy jste, paní ministrině, hovořila o kapitole TSD a řekněme si popravdě, De facto ty kapitoly, které máme v té dohodě, určitě nepohnou s Bolsonarem. Máme tady samozřejmě příslušný článek, ale prezident Bolsonaro na to opravdu kašle. Když se podíváte, eh, jak to dopadlo v Madridu v posledním eh, týdnu COP25, no tak to byl jasný důkaz. Eh, vy říkáte, že budeme mít větší vliv, když podepíšeme tuto smlouvu. Ne, to hm, proto není žádný důkaz. My potřebujeme mít už předem, než to podepíšeme, jasné důkazy já skutečně vás vyzývám, abyste eh, prosazovali dodržování všech klimatických a environmentálních cílů. Dále pan Lančíny na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Mercosurem <clears throat> je největší obchodní dohoda, eh, do které Evropská unie vůbec může eh, vstoupit. Týká se více než 700 milionů lidí. A otázka teď zní, je to všechno v souladu s našimi standardy environmentálními, sociálními a pracovními? My eh, jsme tedy měli konkrétní dohody pro jednotlivé úseky, přičemž některé, eh, některá odvětví eh, dostala přednost před jinými. My samozřejmě si přejeme, aby komise vše velice přísně monitorovala, ale jsou tady obavy. Například tady máme skandál se skaženým masem nebo otázky zpracování masa na trzích Mercosuru. Eh, postupy, které rozhodně neodpovídají našim normám, využívání pesticidů nebo eh, využívání eh, zmraženého masa a tak dále. To jsme vlastně u nás zakázali už před rokem 2018. Nebo cukerní kvóty. Také tady budou určitě fitosanitární pochopnosti. Další důležitá věc to je deforestace my skutečně musíme dělat víc pro to, abychom současné eh, eh, brazilské vládě pomáhali. A to není dobré z hlediska zeleného. Nedělá se nic konkrétního, aby se posílili nebo zlepšili ekologické standardy partnerských zemí. Pokud eh, chcete skutečně hlídat nebo dodržovat principy ochrany životního prostředí, moří a oceánu, tak proč zde není povinná podmínka zákaz používání plastu na jedno použití i v těch zemích, s nimiž uzavíráme dohody o volném obchodu? Proč vždycky za to musí platit evropští občané a evropské podniky? Děkuji. Thank you very much. Now for one minute. Děkuji a teď na jednu minutu pan Ruisen. Voorzitter, geachte commissaris, ook vandaag. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. I dnes se u nás konají opět protesty. Já to zcela chápu. Naši zemědělci jsou totiž konfrontováni s nadměrnou regulací a zároveň příliš malou možností dopracovat se k profitu. Krom toho pan komisař je stále kritizuje, že prý jsou to lidé, kteří se drží nějakých zastaralých konceptů co je to zastaralý? Evropa je příliš rychlá a teď to musí komise nějak sama upravit. A když vidím tenhle zelený díl, tak vidím spoustu ambicí, ale žádný realismus. Přehna, přehnané cíle, ale žádné nástroje, jak těchto cílů skutečně dosáhnout. Proč to tedy trvá tak dlouho, než jsou licencovány nové produkty, třeba na ochranu rostlin, nějaká hnojiva? A teď najednou přijdou ty výhodné dovozy z Mercosuru, kde jsou daleko slabší normy. Všecko musí být jinak. Já bych se zasazoval o to, abychom byli hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Potřebujeme realismus a rovnost šancí. Jenom tímto způsobem můžeme nějakým způsobem dosáhnout společně udržitelnosti. Děkuji. Děkuji. Další řečník na minuto, pan Orbán Krespo. Prosím. Grafia. Děkuji, paní předsedkyně. Bolsonaro oznámil, že Brazíl se stáhne z pařížské dohody a že bude pokračovat v deforestaci odlesňování amazonských pralesů. Evropská unie by neměla podepisovat komerční obdo, um, dohody, eh, které se nezaváží ke klimatickým cílům. My jsme tady už hovořili o eh, naléhavosti řešit klima a tady jsme dostali představený Green Deal, ale to všechno je pouze mokrý papír, když hovoříme o obchodě ve službách nadnárodních společností. Evropská unie pokračuje ve vyjednávání eh, s vládou ultrapravicovou Bolsonára, této dohodě A tady panuje pokrytectví, eh, které tady ukazuje obchodní politika Evropské unie. Je to naprosto nekompatibilní s podporou zeleného průmyslu. A dokonce do, dojde ke zvýšení trestání a pronásledování obhajců lidských práv v Brazílii a jinde. Jak tady dnes již řekli eh, vybraní kandidáti a také oceněný kandidát Sacharovovou cenou tato dohoda má znamenat Green Deal, je s ním v souladu, musíme říci, že ne. Musíme tuto dohodu odmítnout. Děkuji vám. Děkuji. A další pan Buda, prosím. Děkuji. Obchodní dohody jsou důležité pro jakoukoliv aktivitu, ale z pohledu zemědělců, když se hovoří o kompatibilitě mezi dohodami eh, s Mercosurem a zeleným údělem Evropy, to je nesmysl. Obchodní dohoda s Mercosurem eh, má tři zádrhele, co se týká standardů. Za prvé, boj s klimatickými změnami je velice složité eh, vydávat prostředky, protože země Mercosuru vypalují své své pralesy úmyslně, aby na tom pěstovali soju nebo chovali hovězí dobytek. Takže my máme vysoké standardy na své výrobky, potravinové produkty, které vyrábějí naši farmáři, zatímco země Mercosuru nemají žádné standardy pak se dováží z Brazílie na hnilého vězí a Evropská služba to dokonce ani nezaznamená. Pane komisaři, máme dnes nějakou zároku, že něco takového se v budoucnosti nebude znovu odehrávat? A za třetí, farmáři v Evropské unii musí respektovat silná omezení, co se týká používání antibiotik, pesticidů a tak dále, zatímco země Mercosuru takové povinnosti nemají. Tedy musíme zaručit, že tahle dohoda bude reagovat na naše obavy tak, abychom měli rovnováhu mezi farmáři v Mercosuru a farmáři v Evropské unii. Děkuji. Další minuta a půl, pan De Castro, prosím. Paní předsedkyně, vážený pane komisaře Hogane, se zeleným údělem chce Evropská unie navázat nový pakt se svými občany a se svými spotřebiteli. Díky té strategii z farmy až na stůl nebo přímo na stůl to může být všechno propojeno, bude to chápáno kvalitativně, bude to udržitelný, transparentní, čistý proces produkce. Zemědělci v Evropě jsou připraveni na tuto výzvu reagovat, posílit naše výrobní standardy, které už teď jsou mezi nejpokročilejšími na světové úrovni. Nesmíme je nechat samotné. Musíme zhodnotit jejich úsilí, musíme je chránit před všemi situacemi nekalé konkurence v porovnání s producenty ze třetích zemí. Jedná se o cíl, který už dále nemůžeme odkládat, pane komisaři, ale nemůže se to omezit pouze na dohodu se zeměmi Mercosuru. Pouze prostřednictvím nové a ambiciozní evropské diplomacie, potravinové diplomacie, která bude vycházet ze vzájemnosti mezi výrobními standardy Unie a našimi partnery, se můžeme stát skutečnou referencí ve světě při definování potravinových a zemědělských norem. Děkuji. Thank you very much. Next speaker for one minute. Děkuji dalším řečníkem na minutu je pan Lokegan. Prosím, děkuji paní předsedkyně. Tato dohoda eh, bude, přinese užitek nám všem, v tom jsme si zajedno, ale nemůže to být cíl jenom sám o sobě a nemělo by se tást jenom prostředkem, jako účel světí prostředky tady hoří amazonský prales a je absurdní, když se chtějí vyřešit problémy klimatu. Proto musíme vyvíjet tlak na Bolsonára, protože on potřebuje tuto dohodu s Mercosurem více než my jeho zajímá ekonomika, hospodářství a proto by bylo politickým fopa, kde bychom po 20 letech tvrdé práce eh, prostě všechno hodili přes palubu jenom proto, že to nebylo důkladně promyšleno. To nejlepší by bylo pro podporu hospodářského růstu, kdybychom prováděli